Eh, Evropská unie nebyla eh, příliš viditelná, ale ve vašem případě jsme viděli, že jste skutečně projevila, nebo že bylo vidět, eh, že Evropská unie se chová solidárně, projevuje svou solidarity, solidaritu. Ohledně údajů, které se poskytla o Líbii, vidíme, že můžeme být hrdi, protože Spojené státy poskytují tam třikrát méně humanitární pomoci než Evropská unie. Důležitá je koordinace eh, se službou pro vnější činnost. Pan komisař File dnes odpoledne nám předloží informace o novém sdělení o nové politice nebo obnovené politice eh, sousedství. Doufám, že budou stanoveny v kolegiu komisařů jasné eh, zodpovědnosti eh, v této spolupráci v humanitárních otázkách a politice eh, na venek Evropské unie. Vy vykonáváte celou řadu úkolů. Tyto úkoly jsou velice závažné. Nyní se zabýváme eh, rozpočtem. Včera jsme schválili naše stanovisko, které bude posláno na rozpočtový výbor. Chtěl bych proto hovořit o financování. Jaké jsou vaše požadavky? Samozřejmě, že vaše požadavky budou vyšší než eh, zdroje, které budeme mít k dispozici. Nicméně, když už hovoříme o rozpočtu, zabýváme se jim, povězte nám, jak vám můžeme pomoci, eh, na jak jaké eh, druhy financování se máme připravit, eh, eh, jaké zdroje mají být připraveny nebo jaké byste potřebovali. Co se týče spolupráce s mezinárodními orgány, jako to jsou agentury OSN, Červený kříž, Mezinárodní organizace pro imigraci, Jaký vztah s nimi máte? Funguje dobře vaše spolupráce? Prostředky, které vynakládají se z rozpočtu EU pro tyto agentury a další orgány, jsou značné. E, jakým způsobem tedy spolupracujeme s těmito orgány, zejména tedy s těmi agenturami OSN? Děkuji kolegovi Salafrankovi. Jako druhý promluví kolega Gualtieri, prosím. Děkuji vám. Paní komisařko, Chci vás zde přivítat eh, i za PSD. Děkujeme vám za to, že jste mezi nás přišla a děkuji vám také za velmi zajímavý příspěvek a spolupráci. Za spolupráci, kterou vedete s Evropským parlamentem. Já osobně vám chci poděkovat také za příležitost s vámi hovořit o obsahu Eh, politiky, evropské politiky bezpečnosti a obrany eh, po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Už pan eh, Dan Zhang a jeho přítomnost ukazují, že se budeme zaměřovat na určitou část práce, tedy na spolupráci s SVČ. A já velice oceňuji váš nový eh, přístup, tento nový eh, souhrný přístup, který se tak obtížně nyní buduje. My eh, se zabýváme situací, která tedy vzniká víme, že dochází k akcím, které tradičně jsou tedy mimo kompetence eh, komise, nicméně je třeba některé situace řešit. Eh, Evropa je jedna, sjednocená, pilíře již neexistují a je třeba využívat různé nástroje eh, k tomu, abychom si vytvořili jednotné principy, jediný souhrný celistvý mm, pohled na věc a možná snad i takový celistvý projekt. Velice oceňuji tedy váš přístup k věci. Konkrétně eh, pak můžeme říci, že ono sloučení jednotlivých pilířů přináší i některé komplikované eh, situace. Jsou zde především dvě otázky. Ta první se týká řízení humanitární pomoci, o kterém jste hovořila, eh, řízení humanitární pomoci mimo e SVČ, což je pochopitelné. Nicméně v Evropské unii máme určité generální ředitelství, které nebylo eh, začleněno do tohoto systému. Podíváme-li se na reagování na krizi, nebo na krize, k nímž dochází velice Eh, často i mm, v obdobné době. Velice těžko se odlišuje krize způsobená člověkem či přírodním, přírodní příčinou. Někdy krize která vzniká na základě přírodní katastrofy, může mít dopad na bezpečnost, někdy tu jsou různé politické dopady těchto krizí, takže se jedná o velice spletité situace. Jak konkrétně může eh, struktura, která je vytvořena eh, v lůně komise proto, aby reagovala na krize a snažila se je řešit, jakým způsobem tedy eh, spolupracuje také, nebo bude spolupracovat, koexistovat s obdobnou složkou v SVČ. Uvažovali jste o tom, že u vás by existovala jakási crisis room, neboli uh, Eh, taková centrála, která by byla schopná okamžitě reagovat eh, na krize. Bude, bude to tedy tak, že logisticky budou existovat dvě takováto oddělení, anebo uvažujete o možné fúzi podobných struktur při zachování jednotlivých eh, typů zásahů na základě jednotlivých právních základů, protože určitá Eh, určitý právní základ, který je komunitární, eh, může dávat možnost eh, pro jednání SVČ nebo zase pro komisi. Pak zde jsou případy, kdy je zapotřebí jednat za různých právních základů a řešit takto tedy vzniklou situaci. Chtěl bych se zeptat jakým způsobem tedy bude fungovat tato spolupráce, protože Evropská služba pro vnější činnost není evropskou institucí. Byl vytvořen, byla vytvořena tak, aby sloužila všem institucím, tedy i komisi. A to je prozatím všechno. Děkuji. Bine, al kolega Weigl la parola. Kolega Weigl. Děkuji vám, pane předsedo. Komisárka v Cío jsem vám Er Děkuji vám, že jste přišla mezi nás do našeho výboru a jsem vám vděčný za veškeré vaše úsilí a za eh, vynikající argumentaci, kterou jste nám eh, přednesla a také za osobní úsilí, které vynakládáte eh, v krizových situacích, o kterých jsme se měli přesvědčit již v první polovině vašeho mandátu. Je zcela zjevné i z, kolegů, kteří, i z projevu kolegů, kteří hovořili přede mnou, že je zde přímý eh, vztah mezi eh, počtem katastrof a počtem nových potíží, kterým se musíte věnovat a eh, také nárůstem různých orgánů v rámci evropských institucí, které se těmito krizemi zabývají. Je zapotřebí jejich činnost koordinovat a je, bude zapotřebí, aby eh, komisaři, kteří mm, se zabývají těmito tématy, které mají ve svém portfoliu a bude zapotřebí spolupráce, aby opravdu mm, usilovali o eh, koordinaci. Ehm, hovoří se zde o, o centrum, které by mělo eh, reagovat eh, na vzniklé krize. Má to být takové operační středisko Evropské unie. Já se vás chci zeptat, kdy konkrétně by toto středisko mělo vzniknout. Potřebuje také právní rámec v rámci evropských institucí, protože pokud je budeme mít a bude eh, jeho funkce a vše ostatní jasně definováno, budeme moci i účinněji spolupracovat Evropské unii na řešení humanitárních krizí. Co se mm, čísel týče, je jasné, že můžeme být velice spokojení, můžeme být i hrdi na to, co Evropská unie vynakládá a co daruje. Ale teď mám jeden konkrétní dotaz, který se týká spolupráce vojenské a civilní složky. U nás v těchto dnech eh, ve Slovinsku hovoříme o tom, zdá by se Slovinsko mělo více účastnit při eh, řešení humanitárních krizí, konkrétně na záchraně lidských životů. Například eh, v situaci, kdy lidé utíkají z Afriky do Evropy, aby si aby si život zachránili, ale přitom to pokuse umírají. Máme vojenskou eh, loď, která má vybavení pro civilní mise a pro záchranu civilního obyvatelstva. Máme také možnost eh, a vláda se zdá, že toto bude moci potvrdit, e, e, že by se tato loď, toto plavidlo dalo využít právě pro humanitární pomoc. Myslíte si, že bychom takto konkrétně mohli přispět? Existuje na to nějaký právní institucionální rámec, ve kterém by právě úsilí e, Slovenska mohlo být potvrzeno? A pokud takovýto právní rámec není, Eh, myslím, že bychom měli najít takové řešení. Eh, mohli byste, prosím, o tom uvažovat společně s dalšími komisaři nebo v rámci komise, abychom takto mohli lépe spolupracovat mezi civilním a vojenským eh, sektorem a takto lépe řešit humanitární krize. La risposta al Nyní požádáme o reakci paní komisařku Georgievu. Děkuji vám za eh, tyto dotazy. Nejdříve k otázkám pana Salafranky. Jedná se o dva aspekty. Za prvé je to koordinace s ECVČ a s dalšími komisaři, jako mm, panem komisařem Filem, panem Pibalgem, ohledně migračních politik, eh, pak s paní Malström Mohu vám říci, že spolu velmi mm, dobře spolupracujeme na tom, abychom zjistili, které jsou oblasti, kde je zapotřebí eh, zaručit dobrou reakci nebo dobrou odpověď na krize a jejich řešení. Zmapovali jsme eh, všechny eh, oblasti práce a spolupráce v komisi a zjistili jsme, že je zde 25 z 26 oblastí, v nich je zapotřebí určité míry spolupráce. Prostě a Prostě můžeme říci, že jen pan Almuniak, v jehož portfeji je e, konkurenceschopnost, je jediným komisařem, kterého se e, toto přímo netýká. Například, když se hovoří o e, jednotce zaměřené nebo oddělení zaměřené na Eh, prevenci, na vzdělávání, tak to je, odvět, to je tedy součást jeho kompetence, ve které v tomto spolupracuje. Ale eh, v jiných oblastech spolupracujeme eh, hlouběji, jako je to spolupráce při pomoci rozvoji, při spolupráci s SVČ my jsme si identifikovali naše priority, identifikovali jsme místa, kde můžeme nějak významněji dosáhnout lepších výsledků. Ehm, děláme pokrok eh, při práci eh, samotné. Například s paní komisařkou Malstrem velice úzce spolupracujeme na, součas, na řešení současné libijské krize, ale zároveň se zajímáme i o to, jak může středisko pro reakci na krize eh, lépe spolupracovat i při dalších činnostech. Takže my už teď uvažujeme o tom, co se dá dělat dál a vaši otázku beru jako pozvození k tomu, že lze učinit ještě více. Co se týče spolupráce s agenturami OSN, ano, přes 40 našich činností je implementováno agenturami strukturami a naším, našimi velkými partnery jsou právě eh, OSN. The occupied Palestinian territories Israel together a eh, chápeme to jako signál, eh, že mm, se spolupracujeme. Mezinárodní, například s mezinárodní spoluprací pro imigraci a UNHCR spolupracujeme v Eh, v otázkách spojených s libijskou krizi, například jak eh, dosáhnout toho, aby se mohli uprchlíci vrátit eh, domů. Snažíme se ve spolupráci s různými orgány řešit humanitární situace a chceme zajistit to, že budeme spolupracovat konstruktivně. Spolupracujeme například na řešení krizí, Eh, v situacích po eh, velikých katastrofách a nebo ve složitých krizích. Snažíme se poskytovat eh, velmi mm, kvalitní možnosti řešení, abych to řekla konkrétněji chceme zvyšovat eh, schopnosti eh, řízení, abychom mohli poskytovat už reakci během prvních 24 pomoc po eh, vzniku krize. Libie například má velice specifický problém. Ehm, souvisí to i s naší reakcí na irácké, iráckou krizi. Například máme potíže se získáním ehm, bezpečnostní prověrky Eh, pro eh, pracovníky. Nicméně snažíme se na další spolupráci, aby v Bengázi eh, bylo vše správně co nejlépe vyřešeno, ale musíme se snažit najít společně s OSN a my na to opravdu tlačíme, aby tam tyto pracovníci mohli pracovat, aby v těch nejsložitějších situacích skutečně mohli být odborníci na, na místech, kde je jich zapotřebí. Co se rozpočtu týče, žádali jsme, aby eh, o miliardu eh, eur jako minimum, které skutečně objektivně potřebujeme, abychom mohli vykonávat efektivně práci. Eh, to se zakládá na historických údajích. Už jsme utratili 1,1 miliardy v loňském roce, takže vidíte, jak ty čísla odpovídají říkáme tomu základní eh, rozpočet. A pokud tento, mm, tuto částku budeme opravdu vynakládat eh, každoročně, tak eh, proč, bych, proč bychom měli vždy se uchylovat k nějakým rezervám, proč bychom neměli uznat už předem, že budeme potřebovat takovýto objem financí. A já tentokrát žádám o 150 milionů, já si nejsem jistá, za tuto rezervu získáme, ale žádám o to. Víme, že eh, potřebujeme mm, být schopni reagovat na krize. My nevíme, co nám může budoucnost přinést. Je dobré, když máte eh, rezervu, v tom, že když ji nevyužijete, Eh, víte, že, že je to vlastně mm, dobře, že ji nebylo zapotřebí, ale musím také říci, že jsme velice obezřetní eh, ohledně toho, jakým způsobem využíváme finanční prostředky. Naše návrhy jsou vždy velice promyšlené a umírněné. Nicméně nemůžeme si dovolit ten luxus, že bychom neměli dostatečné prostředky k tomu, abychom řešili krize, eh, kterým musíme čelit. Eh, nyní bych chtěla zareagovat na slova pana Gualtieriho. Vaše otázka je velice dobrá. Ptáte se, zda můžeme vytvořit jedno krizové oddělení, no středi, eh, krizové středisko, které by pracovalo pro všechny. Já jsem navštívila členské státy, a navštívila jsem také některé z velkých zemí, jako Spojené státy a Rusko, abych věděla, jak mm, tento druh činnosti organizují u nich. Postup, který se zdá být nejlepším, je, aby vzniklo jedno krizové středisko pro e, civilní ochranu a e, humanitární e, reakci jako Eh, typ první reakce, té první přímé reakce na krizi. Eh, viděli jsme, jak pan prezident Obama eh, sám, nevím, co to bylo tedy v Bílém domě, sedí v takovémto krizovém středisku. A viděli jsme, že je také velice dobře zařízeno. Já jsem se tedy přesvědčila, že bylo velice dobře vybaveno lépe než to naše Prezident Obama může mm, jít do tohoto civilního střediska, tedy mohli jsme tam vidět, když se jedná o civilní otázky. A pro civilní eh, ochranu bychom si měli stanovit tedy jednu sadu cílů. Ano, za politické krize se stává to, že eh, ředitel FIMA eh, ve Spojených státech eh, tohoto krizového střediska bude zasedat společně eh, s představiteli vojenské ochrany, tedy těmi, kdo zabezpečují ochranu z hlediska vojenského, pokud by k něčemu takovému mělo dojít. A i Tímto směrem se snažíme tedy ubírat i my v Evropské unii. Navíc máme jeden další specifický rys. Naše oddělení a služby se zaměřují na to, abychom byli schopni reagovat na eh, krize v Evropě i mimo ní. Ať už to bylo to jedovaté bahno loni v Maďarsku nebo záplavy. A pokud Island například eh, nás požádá o pomoc, tak budeme eh, se snažit poskytovat pomoc i na Islandu. A z tohoto z tohoto aspektu tedy musím podotknout, že tady je určitá eh, potíž eh, ve spolupráci s SVČ, ale při náštěvě Itálie a dalších zemí mohou konstatovat, že eh, zde jsou tato jednotná střediska pro civilní ochranu, pro, pro civilní ochranu při humanitárních krizích a přírodních krizích. A my se snažíme integrovat a tím reaguju na druhou část vaší otázky. Eh, chceme integrovat náš přístup eh, z této strany například eh, z nutností reakce na bezpečnostní krize, například při zdravotním ohrožení, jako byla kulhavka. Co tedy uděláme v budoucnosti? Dochází k drobným krizím na různých místech a snažíme se jakým způsobem vytvořit jednotný nebo jediný systém společný, ve kterém bychom mohli racionálně eh, reagovat. Pan eh, ministr, eh, pan, pan komisař Ševčovič se tomuto věnuje také a my chceme dále tedy e, prohlubovat naše spolupráci a koordinovat naši spolupráci. K tomu, co řekl pan Weigl, Velice si vážíme toho, když se nás někdo zeptá, jak může lépe spolupracovat eh, na řešení krizí a děkuji také za tuto poznámku ze strany eh, Slovinska, na to, za tuto nabídku. Co se týče možnosti využití eh, plavidla při situaci, kdy lidé umírají ve snaze dosáhnout evropských břehů, umírají na moři. Zaprvé musím říci, ano, potřebujeme rámec, tímto rámcem je Frontex. Úlohou Frontexu je koordinovat reakci členských států tak, aby bylo možné pomáhat eh, při záchranách životů a nebo při zajištění bezpečnosti. Takto lze využít eh, prostředky na základě žádosti zemi, která eh, o pomoc požádá. A takže když Itálie o toto požádá, je pak možné, aby se eh, plavidlo, určité plavidlo stalo součástí reakce na podobnou krizi. A my skutečně využíváme i vojenské prostředky k tomu, abychom Eh, pomohli. Například eh, v Pakistánu Například využíváme vojenská nákladní letadla eh, k dodávkám humanitární pomoci. Nebo v Libii využíváme vojenská plavidla k evakuacím. A nebo abychom evakuovali státní příslušníky třetích států. Hlavní ale je, že všechny tyto akce probíhají pod civilním dohledem, dohledem takže se nemilitarizují tyto civilní operace. Já opravdu musím vzdát hold eh, eh, generálnímu štábu eh, evropskému. My máme vynikající spolupráci. A musím říci, že jejich důstojníci se stali tedy našimi spolupracovníky, stali se eh, velice důležitými v celé této eh, reakci a já eh, chci říct, že koordinování tohoto společného postupu znamená také přinesení více pomoci lidem a záchraně více životů. Prosím, říkejte to ve svých členských státech a upozorněte na to své vlády. Děkuji. Kolegyně Kiel Nisan žádá o slovo ze strany zelených. Děkuji. Děkuji vám za um, vaše slova. Chtěla bych vám uh, také poblahopřát, protože jste byla jmenována komisařkou roku a to mě potěšilo. První otázka se týká civilní a vojenské spolupráce v Evropě. Litovali jsme, že tady není dostatek civilních pracovníků, pokud jde o civilní mise a mě by zajímalo, jak chcete tuto věc vylepšit. A také jste se zmínila o tom, že jste byla um, v, na palestinském území, že jste navštívila um, východní jeruzalemskou čtvrť, a setkala jste se s rodinami, které jsou pravidelně vyháněny ze svých domovů a také jste se setkala s beduiny, s palestinskými beduiny, kteří jsou také vyháněni ze svého domova. Hovořila jste o pásmu Gaza a um, ano, tady samozřejmě to není přírodní katastrofa, ale je to politický problém. A já jsem zaslechla jednu větu Eh, od vás. Říkala jste, eh, že humanitární pomoc nemá být politickým nástrojem, ale já mám otázku eh, k blokování pásma gazy. Je to nelegální blokace, která vede k humanitárně katastrofální situaci. 10% obyvatelstva na Gaze záviselo na humanitární pomoci a teď je to 70 až 80 a Evropská unie platí. Evropská unie platí využití eh, určité částky, které se věnují humanitární pomoci pro Palestinu, pro palestince, palestince eh, v, také v různých uprchlických táborech a ty částky jsou opravdu veliké. Pokud nechceme eh, i nadále čerpat z různých rezerv, tak musíme politicky vyřešit tuto situaci, která by neměla přetrvávat. Je to opravdu politický problém, na který Evropská unie reaguje humanitární pomocí. A já si myslím, že je potřeba, abychom v této otázce zašli ještě dále a neměli bychom se uspokojit, a já se tady omlouvám, že jsem přímá, ale je potřeba, aby Izrael ukončil tuto blokádu, protože bude eh, potřeba jednat, nemůžeme pouze eh, si stěžovat, ale je potřeba jednat vůči Izraeli a vůči eh, této nelegální blokádě. Chtěla bych zdůraznit další věc, která je pro mě znepokojivá. Evropská unie v tuto chvíli ztrácí svou důvěryhodnost v očích evropských občanů a to konkrétně právě v této věci. A já si myslím, že politická paralýza eh, vůči této situaci je stále méně chápána a obyvatelé Evropy to stále méně přijímají, akceptují. Víte dobře, že v tuto chvíli se vysílá nová flotila do Gázy, je tam 15 lodí, které eh, vyslali eh, vlastně nenásilní občané, jsou tam nenásilní občané, kteří by chtěli upozornit na tuto um, blokádu a vyžadují rychlou akci, tak aby se ukončila tato situace, aby se tím skoncovalo, protože se to neustále zhoršuje. Paní Ashton hovořila o tom, že toto není možná ta nejlepší reakce. Dobře, je to možné, ale civilní obyvatelstvo se chce lidsky podílet na nějaké reakci, reagovat eh, nenásilně na neudržitelnou situaci. Eh, já jsem sama v posledních měsících navštívila Gazu a každá ta návštěva je strašlivá, protože ta situace se neustále zhoršuje a člověk to musí pozorovat. Paní Ashton hovořila o tom, že tato flotila není řešením, budou tady na tom, na te, v té flotile ne, nenásilní obyvatelé, budou tam mm, evropští zástupci, eh, regionální zástupci. A mě by zajímalo, co uděláte pro to, abyste chránila nebo abyste chránili evropské občany a zabránili novému dramatu, jako je to, které proběhlo minulý rok eh, v rámci té první flotily. Děkuji. Bene, l'onorevole Děkuji vám. Pan Gáler jako další. Děkuji. Já bych zareagoval na předřečnici. Jsem přesvědčen, že paní komisařka. Já si myslím, že eh, tedy víme, co paní komisařka asi odpoví, protože známe její stanoviska ale chtěl bych vám nejprve poděkovat za vaši odhodlanost a za vaši velikou pracovitost, kterou jste prokázala od chvíle, kdy jste převzala vaši funkci. Já si myslím, že je zřejmé, že máte jasnou představu, že víte, kam směřujete, co potřebujeme a e, že tady je generální ředitelství, e, které je řízeno z hora s takovou motivací, tak potom i úředníci sami vědí, e, kterým směrem se to všechno ubírá. Je to tím důležitější, že víme, že občas rada eh, vydává věci, které nás spíše matou. Takže vám za to opravdu děkuji. Mám obecnou otázku, která se týká různých nástrojů, které máme. Jednak tady máme humanitární pomoc, to funguje, dobře to běží a dlouhodobě eh, máme eh, DCI jakožto nástroj humanitární pomoc a potom také rozvojovou pomoc nebo určité počátky rozvojové pomoci ve chvíli, kdy se to vše začíná obnovovat. Ale je tady problém, podle mého názoru, že komise tyto nástroje nemůže využít tak rychle po fázi humanitární pomoci, jak by to bylo potřeba. Je to těžkopádné, trvá to rok nebo dva, než se nějaký projekt rozběhne a proto se potom používá eh, nástroj pro stabilitu, ale protože ten se použije snadněji, ale není tam dostatek prostředků. Je tady tato otázka různých nástrojů, různé použitelnosti těchto nástrojů a mě by zajímalo, jestli v kolegium komisařů o těchto věcech diskutujete a jestli vy byste byla ochotná eh, na základě vašich zkušeností zahájit debatu v kolegiu tak, aby to, co potom bude následovat eh, v rámci vaší aktivity, bylo dostatečně rychlé a aby to bylo z nástrojů, které eh, disponují dostatek eh, finančními prostředky. Potom Líbie, EUFOR, um, ano, ty jsou připraveni, ale můžou být nasazeni pouze v případě, když tam není přístup k humanitární pomoci. To je jednoznačné. A rozhodnutí o tom uh, uh, rozhoduje oča. A mě by zajímalo, jestli toto rozhodnutí je zcela eh, svobodné od nějakého politického eh, ovlivňování, protože mm, tady máme Rusko nebo Čínu, ty by, mohli do toho, eh, ty by to mohli vetovat. A to rozhodnutí o tom, že humanitární pomoc už nemůže být poskytnuta, že tam není ten přístup, tak toto rozhodnutí činí sama oča a nebo musíte vy dospět k tomuto rozhodnutí, eh, protože je možné, že se stane, že už nebude možné tam mít ten přístup s humanitární pomocí a potom, eh, co to bude znamenat? Musíme čekat na oči, nebo se dá postupovat jiným způsobem? Děkuji. Děkuji, pane kolego. Jako poslední, posledního tu mám kolegu Kirilova. Prosím, máte slovo. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, Eh, vaše prezentace na mě opravdu udělala dojem. A také ten popis eh, obrovský výzev, eh, které máte před sebou. Já mám dvě otázky, případně problémy. Jednou z těch věcí navážu na předřečníka, a já samozřejmě nehovořím o zahraničně politických eh, závazcích, ale pokud se týče eh, přístupu eh, do oblasti, kde žijí lidé v obklíčení, tedy na, na západ od Tripoli, tak tady byly skutečně velice silné zoufalé apely už vlastně před nějakou dobou. vy jste řekla, že my vlastně tam nesmíme vstoupit, ale můžeme eh, například zhazovat humanitární pomoc eh, z letounů, protože oni potřebují potraviny, vodu a léky. To je první otázka. A ta druhá, eh, ta je výrazně jednodušší, ale my teď de facto čekáme léto, a to znamená, že eh, je to trošku předvídatelnější. Eh, my bychom na evropské úrovni mohli velice snadno projevit eh, solidaritu a akci ve vlastních hranicích. A to se vlastně stává znovu a znovu po každé, každý rok. Myslím, že je poměrně snadné plánovat tak, abychom ukázali, že Evropa je sjednocená. Myslím, že eh, často se stává, že české země řádají eh, eh, pomoc mimo Evropskou unii. Čili já myslím, že tady, tady jde nejenom o ty vlastní katastrofy, ale také o politické dopady odpověď paní komisařky. Tak tomu, co řekla paní Nielsen. Já bych především se zabývala tou větší částí. Tedy máme nějakou eh, civilně vojenskou doktrínu, podle které se říjí i naší operace. Odpověď zní ano a se stává ze tří částí. První eh, Spojené národy se shodly na jakýchsi obecných pokynech, jak má probíhat spolupráce mezi civilním a vojenským sektorem a tyto pokyny platí také pro Evropu. Znamená to, že eh, vojenská pomoc to je až ta poslední možnost. Dále se říká, že poskytování humanitární pomoci se musí odehrávat pod civilním dohledem a proto všechno jsou důvody. Důvodem je, že vždy se snažíme vyčerpat každou možnost, která je, abychom eh, byli neutrální. Humanitární pomoc to patří k nejnebezpečnějším zaměstnáním na světě. Loni zemřelo více humanitárních pracovníků než eh, lidí v mírových sborech eh, Spojených států. To je třeba si uvědomit. Eh, a my skutečně musíme tady eh, pracovat, protože tam, kde eh, nefungujeme, tak tam se dějí mm, mm, strašné věci, víc Sudán nebo Kongo. Čili my skutečně musíme se řídit podle těchto pokynů, to je důležité. Druhá věc, my v Evropě máme vlastní konsensus o humanitární pomoci. To je vlastně rozšíření těchto principů. No a za třetí, tady máme minulé precedenty, kde se ukazuje, jakým způsobem uplatňujeme tento principu, tyto principy poslední možnosti. A tyto principy jsou velice užitečné. Situace je po každé trošku jiná, ale my se vždy snažíme poučit. Pokud se, nebo když jsem byla na okupovaných palestinských územích nebo v Izraeli, tak já jsem se vždycky snažila eh, posilovat hlas těch nejzranitelnějších třeba je to 62% lidí na západním eh, břehu Jordánu, nebo jsou to eh, beduinské kmeny a mně se podařilo říct nahlas jejich požadavky, což bylo umožněte nám, eh, prostě aby byl slyšet náš hlas, pohyb, bydlení a tak dále v východním Jeruzalémě dochází k vyhánění lidí, i tedy starší lidí a podobně. A v Gaze eh, daří se do Gazy dostávat více potravin a spotřebního zboží, to ano, ale velice e, těžko se tam dostává další zařízení, které je třeba pro hospodářskou činnost. Čili tam, i když máme přístup do gazy, tak ta humanitární pomoc je velice omezená. Řešení je politické, ale to už zase se vymyká mému portfoliu. Já se mohu postarat pouze o to, aby e, naše pomoc byla jasně zacílená, to znamená, aby eh, bylo pomáháno těm nejslabším. Například pomáháme eh, s placením eh, nájemného těm, kteří, byli, kteří jsou prostě víc jak 6 měsíců vyloučení ze svých, hoštění ze svých domovů a podobně. Já si myslím, že toto je otázka politického jednání. Já z toho mám takový dojem, že palestinci a vedení Eh, palestinců, že se musí hlasovat eh, v září, uvidíme, jestli to tak dopadne nebo ne. A musím eh, říct, že stále se snaží nějakým způsobem zpracovat události v arabském světě. Také Izrael má svůj konsensus pro bezpečnost třeba v Izraeli, v oblastech, které jsou bombardovány směrem z Gazy, tak tam se děti hrají v bunkrech, to taky není normální. Ale samozřejmě, že já jsem se zabýval hlavně tím, že je tam strašná spousta palestinců, kteří trpí a my jim vlastně na ty rány pouze přikládáme obvazy či plastě. K otázce pana Galera, já vám především si děkuji, chci poděkovat za uznání práce, kterou odvádějí lidé na mém úseku. Jsou to skvělí lidé, eh, lidé, kteří se angažovali už v Jemenu, na okupovaných územích v Sudánu, v Darfuru a tak dále. Jsou to lidé odhodlaní, stateční a samozřejmě si zaslouží jakoukoliv naší podporu. my eh, velice eh, eh, tu vaši otázku si ceníme. Ano, my můžeme humanitární pomoc zasílat velice rychle, někdy za 24 hodin musí to rozhodnutí padnout, ale my e, někdy tedy e, jsme schopni poskytovat tuto pomoc, řekněme, po 6, po 9 měsíců a potom by měli do toho vstoupit rozvoje nástroje, ale ty nabíhají velmi pomalu. Takže my tedy spolupracujeme s komisařem Píbalsem, to znamená e, v oblastích jak rozvoje, tak i katastrof. A já musím říct, že bychom potřebovali nějaký flexibilní instrument, který pomůže přemostit právě tady tu, to hluché místo, eh, udělat to, aby prostě eh, jedna pomoc mohla plynule navazovat na druhou. Já jsem třeba byla v Darfuru v eh, táboře, kde my jsme sedm let posílali potraviny. Ano, my jsme tam ty lidi živili, ale to je tak všechno my jsme s ním sice zachránili životy, ovšem ten jejich život za mnoho nestál a to je opravdu strašné. Já jsem se také bavila o, s Bobem Zelikem, svým předchozím šéfem a říkám, poslyšel, ale to, o tom bychom také měli aspoň mluvit. Čili já si skutečně eh, myslím, no eh, eh, nevím, jestli tady Vytvářet nástroje, nevytvářet nástroje, ano, vytvářet nástroje, to tedy odpovídá možná naší mentalitě, ale my každopádně prostě musíme eh, udělat něco, co jednoduše prostě pomůže. Pozitivně je, eh, my už máme určité případy, kdy se pokoušíme s komisařem eh, Pibalksem na to nějak mm, e, zareagovat. My jsme měli 110 milionů euro e, a my se pokoušíme vytvořit e, týmy a my tedy teď ještě brzy, ale určitě vám řekneme, jak to dopadne, až budeme mít výsledky. Otázkám či problémům, které jste vznesl pan Kirilov. Teď jsem se trošku ztratila, omlouvám se. Čili tam byla ta otázka oča a potom ještě jedna otázka. A ne, tak to byl pan Gale s eh, otázkou oča. Omlouvám se. Ne, ne, to je, to je v pořádku. To eh, jsou otázky ze stejné stáje. Oča, eh, tedy k tomu euforleky. Eh, my eh, máme pořád velké potíže v přístupu s humanitární pomoci. Oča se snaží vyjednat tento případ tak, aby bylo možné snáze dodávat humanitární pomoc. Problém už je v tom, že my, kdekoliv se objeví nějaké zrnko naděje, tak potom musíme jít. A druhá otázka je, eh, co když eh, oča se na vás obrátí v rámci stávajícího mandátu? Eh, čili mandát, který znamená, že tam nevstoupí naše noha. Čili jak dělat více za těchto omezujících podmínek. Já si myslím, že pokud nedojde ke změně rezoluce OSN, což ovšem není příliš pravděpodobné, tak eh, se obávám, že U4 se bude potýkat s vážnými překážkami. Samozřejmě je tady ještě možná další možnost. Oni určitě dělají všechno, co mohou, ale určitě bychom měli nadále vyvíjet tlak eh, vyvíjet tlak na to, aby se ta, ten humanitární přístup tam usnadnil. K otázce pana Kirilova zhazování eh, humanitární pomoci z letounů. Eh, prakticky musíme říci, že eh, to jsme zatím nějak nechtěli, poněvadž eh, tam je situace nepřehledná a mohlo by se velmi snadno stát a je dokonce pravděpodobnější, že ta pomoc by skončila v rukou Kadáfiovců. V současné době, a prosím, příliš to nešište, UNHCR a další humanitární organizace těm se podařilo přímo na místě eh, proniknout k lidem, kteří potřebují pomoc. Oni o tom nemluví moc nahlas, aby na sebe nepřilákali pozornost Kadáfiovců. Čili eh, tady eh, je to v malém rozsahu, ale určitý přístup tam skutečně už existuje. A ještě tedy k těm lesním požárům. Ano, e, já chci poděkovat parlamentu, který vytvořil e, kapacitu navíc e, na boj proti lesním požárům a my se budeme snažit na tom dále pracovat. My jako členské země, ano, my jsme zvýšili naši kapacitu, ale já si myslím, že Eh, požádat Rusko o pomoc, to není, na tom není nic špatného. Oni jsou na to velice dobře vybaveni a de facto já eh, z Rusy chci jednat o tom, jak je možné dát na papír možnosti spolupráce. A já, pokud mohu, bych ráda požádala parlament eh, o toto. My máme v Evropě fond Solidarity. A cílem je, že pokud má Eh, máme nějakou katastrofu v rozsahu větší než 0,6 HDP, tak je možné, aby Evropa přispěla nějakými prostředky z tohoto fondu. Takže třeba loni eh, my jsme měli rumunské záplavy, o něco postěji se to přejelo do Moldávie a e, Moldávii, tam jsem mohla jak s humanitární pomocí vstoupit do hry během 24 hodin, v Rumunsku to ovšem nešlo. Čili my bychom skutečně chtěli, aby ta naše solidarita mohla fungovat daleko rychleji. Abychom doma mohli intervenovat stejně účinně jako v zahraničí. Čili ano, já bych byla ráda, kdyby se naše možnosti poskytování humanitární pomoci poskytovaly jenom z vlastních zdrojů, ale také třeba eh, jednáme se Spojenými státy nebo s Austrálií. Eh, my máme opačný průběh eh, ročních období, takže my třeba můžeme naše prostředky, když je u nás v zima, poskytnout Australanům, kdy tam je horko a nebezpečí požáru ono se nedá předvídat, jaké katastrofy nastanou a e, proto je třeba fungovat globálně a to je naše společná e, lidská výzva. Děkuji vám. Děkuji a na závěr dám slovo panu předsedovi Danžanovi. E, děkuji. Paní komisařko, nejprve bych vám chtěl za všechny poděkovat za to, jak jste s námi hovořila jasně. Myslím si, že všichni ocenili uh, Eh, vaše slova, vaše odpovědi, které jste uvedla, jsou velice přesné. Připomněla jste humanitární akce a záchranné akce při přírodních katastrofách. Říkala jste, že to není eh, něco, co by bylo politické, ale zároveň to v rámci Evropské unii představuje velice politické konkrétně politické kroky vůči našim občanům. A tak, jak tady bylo řečeno, například pan Kirilov, tak eh, si to musíme uvědomovat ve chvíli, kdy pokud jde o ekonomickou, měnovou, politickou situaci, je velice obtížné v Evropské unii eh, aby vystala svůj silný hlas a aby ukázala solidaritu. A já si myslím, že to, co vy děláte, je právě takovou odpovědí, reakcí, která ukazuje, že tady je evropská solidarita a že je účinná, takže hrajete velice důležitou úlohu. Vy jste dnes ukázala, že jste velice odhodlaná a že máte velikou energii a my bychom stejně tak chtěli také postupovat stejným způsobem, se stejným elánem tak jako to ukazujete vy, eh, také pokud jde o třeba krizi v Líbii. Takže vám velice děkujeme. Grazie. Grazie. Děkujeme vám ještě jednou a těšíme se na shledanou. Kolegi, prima di passare al punto 12. Kolegové, ještě předtím, než budeme pokračovat bodem číslo 12 v našem, v našem programu, chtěl bych zde přivítat skupinu poslanců z Bosny a Hercegoviny, kteří se budou účastnit e, naší schůze. Odkud jste? Nebo kde jste? Tady už vás vidíme. Vítejte mezi námi. Vítejte v Evropském parlamentu. Spolupráce e, s parlamenty ve vašem regionu je pro nás politickou prioritou a vaše přítomnost je pozitivním e, dokladem toho, jaký zájem máte o evropské záležitosti a přeji vám příjemné dopoledne. Přejdeme tedy Eh, k návštěvě delegace ADOK v Albánii ve dne 6. 9. května 2011 ohledně eh, místních voleb. Eh, hovořit bude předseda změny delegace Edward Kukan. S obavami sledujeme posilování napětí v Albánii a situaci v Tyraně. Předseda komise Barozo a pan File se rozhodli oddálit eh, předpokladnou návštěvu na později. Pane Kukane, vy jste eh, velice diplomaticky a dobře vedl zmíněnou návštěvu a proto vás chci teď požádat, abyste eh, nám osvětlil to, čeho jste byli účastní a co jste viděli na této návštěvě. Děkuji vám, pane předsedo. Tak především si poděkovat kolegům z různých politických skupin za projevy zájmu o tyto volby a za její podporu na naší misi. Evropský parlament se rozhodl vyslat ad hoc delegaci do Albánie k volbám 8. května 2011. Ad hoc delegace znamenala, že byla menší, tedy pouze čtyři eh, poslanci a zároveň eh, jiný statut, eh, než mají obvykle volební pozorovací mise Evropského parlamentu. Vedl jsem to já, dále tam byla Jutta Steinbrück se, za socialisty, George Sarkos, EPP Řecko a Michal Tribopoulos také z Řecka. Cílem delegace bylo setkat se s klíčovými politickými silami, občanskou společností a regionálními představiteli eh, v předvečer volebního dne. Dále jsme navštívili eh, hlasovací místnosti a dále jsme měli podat zprávu v AFETu. Neměli jsme ovšem posuzovat vlastní volební proces. To je de facto citát eh, z dopisu pana Buska. V Albánii jsme se setkali s řadou eh, stran, eh, šéfy politických stran, šéfy evropských delegací, s diplomatickou komunitou, zástupci médií a občanské společnosti. Během debat jsme se dozvěděli o stávajících politických eh, tlacích a napětí a polarizaci předvolební kampaně. Socialistická opozice mnohokrát si stěžovala na údajné eh, eh, nátlak na veřejné zaměstnance a také falzifikaci občanských eh, průkazů. My jsme v hlavním městě měli 35 hlasovacích stanic a z našich pozorování vyplývá, že postup voleb byl většinou řádný a pokojný. Toto vítali všichni členové eh, naší delegace, eh, zejména v souvislosti s polarizovanou situací politickou a s polarizovanou a vypjatou předvolební eh, kampaní. Za zmínku by stálo ještě tato pozorování. Často jsme byli svědky rodinného hlasování, docházelo také k opožděnému otevírání frontám a zavírání eh, volební místnosti. Dále počítání hlasů bylo centralizováno a to mnozí spochybňovali. Také kvůli tomu docházelo k určitému zdržení eh, v prezentování výsledků, zejména v teréně, se počítalo velice dlouho a předběžné výsledky byly ohlášeny teprve 14. května. A dá se říci, že jsme celkově měli dojem, že volby proběhly řádným a pokojným způsobem. Zaznamenali jsme eh, řadu významných zlepšení, zejména eh, ve srovnání eh, zejména tedy myslím, že se takto budeme shodovat také s pozorovat OECD. Myslím říci, musím říci, že Eh, ze všech stran eh, byla prezence Evropského parlamentu vnímána pozitivně a myslím si, že eh, přítomnost mezinárodních pozorovatelů voleb je užitečná a je důležitá. Takto jsme tedy splnili mandát. A vzhledem k tomu, jak se eh, vyvíjí situace, měl bych ještě chvíli pokračovat ve své zprávě aktuálními informacemi. My jsme po konání voleb mm, byli a vlastně jsme svědky zhoršení situaci, situace v zemi. Eh, po zveřejnění eh, předběžných výsledků 14. května to vlastně takto začala Eh, došlo tedy k eh, spochybnění výsledku ze strany eh, starosty Tyrany, přičemž údajně došlo k nesprávnému vhození lístku do urny. A k tomu skutečně bylo přistoupeno, tedy k tomuto pře- přepočtu hlasů, ovšem byly s tím spojeny další, kon, eh, další kontroverze. Politická situace se dále vyostřovala a zejména po ohlášení o přepočtu hlasů v Tyraně opozice zorganizovala protesty a opět chce bojkotovat práci v parlamentu a v městských radách nebo v regionálních orgánech. Pan Arvizu a pan Wolfard, eh, to znamená zástupci na OSN a OECD, eh, se snaží stínovou diplomacii situaci eh, uvolnit. V pondělí 23. večer volební komise ohlásila výsledky voleb, včetně Tyrany, a po přepočtu Ruzim Baša vyhrál 1,80 hlasy. Od pondělí mají všechny strany právo podat stížnost na výsledek voleb a konečný, konečné rozhodnutí eh, potom přijme Centrální volební komise v Tyraně. To znamená, že ten volební proces dosud není uzavřen. Pane předsedo, dovolte ještě pár poznámek osobního rázu. My všichni víme, že situace v Albánii po dlouhou dobu trpí politickou nedůvěrou a polarizaci jak v politice, tak ve společnosti. Vysoká volební účast v těchto volbách ukazuje, že lidem záleží na jejich zemi a budoucnosti této země. Volby ukázaly, jaká je politická zralost politiků v Albánii a také její schopnost provést konkrétní volby. Bohužel mám dojem, že za horšení volební situace opět odhaluje dlouhodobé problémy albánské politiky a demokratických procesů v této zemi. Jde o neschopnosti vést politický dialog, nacházet konsensuální řešení a zhodovat se na základních demokratických principech. Já se obávám, že tyto volby nepomohou Albánii překonat politickou eh, politicky eh, zamrzlou situaci. Já vím, že to zní pesimisticky, ale já bych byl skutečně nejšťastnějším člověkem na světě, kdyby budoucnost ukázala, že se mýlím a přeji Albáncům všechno nejlepší. Pokud se týče právní části sporu kolem voleb, z toho vyplývají každopádně určité otázky, ale je třeba, aby na ně odpověděli příslušní experty a instituce. Politická stabilita či nestabilita v zemi bude nicméně v rukou politických stran a jejich vedoucích představitelů. V této situaci my jako Evropský parlament můžeme pomoci pouze tehdy, když budeme hovořit jedním hlasem, který navíc bude koordinován s hlasem komise a rady. Měli bychom mít na paměti zájem země a jejich lidu. Jsem přesvědčen, že Albánci si zaslouží něco mnohem lepšího, než co mají. Děkuji vám. Ho due... Dva stínoví zpravodajové, pan Mikal Tremopoulos a pan Hunty si přejí promluvit. Nejdříve pan Tremopolis a posléze Huntis a pan Kasulidis následně. Nejdříve tedy pan Tremopoulos má slovo, po něm pan Huntis. Ευχαριστώ κύριε Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem byl jedním z eh, kolegů, kteří jeli na tuto pozorovatelskou misi za Evropský parlament a sledovali tedy volby v Albánii. Mohli jsem tedy srovnat současnou situaci eh, s minulostí, protože jsem se někdy kolem roku 90 v roce 1993 účastnil podobných eh, pozorovatelských misí. Chci navázat na to, co řekl pan eh, Kukan, který vedl tuto delegaci. Byli jsme tedy v Tyraně i v dalších místech, abychom měli celkový pohled na situaci. Obecný závěr by mohl být ten, že Albánie stále ještě má kus cesty před sebou, aby dokázala překonat obtíže a mm, určité bloky, které vznikly v minulosti. Je třeba vytvořit umírněnou e, situaci. Na politické úrovni je třeba Eh, dosáhnout určitého eh, společenského vývoje a k tomu je zapotřebí určitého času. Ze zkušenosti chci uvést, že jsme viděli plakáty vybízející občany, aby aby nehlasovali tedy podle rodin. Možná vás eh, takovýto plakát trochu eh, překvapí zde v Evropské unii, ale eh, musím říci, že jsme konstatovali, že se to dělo velice nebo více často v minulosti a nyní také se to e, někdy stávalo. A vypadalo to v podstatě tak, že otec rodiny přišel s průkazy dalšími členů, dalších členů rodinu, rodiny a hlasoval jejich jménem. Co takováto situace znamená? V některých volebních místnostech to bylo tak, že eh, nebyla eh, nebyl tam jasně oddělený prostor, ve kterém by mohli eh, občané hlasovat tak, aby je ostatní neviděli. Takže například manžel viděl manželku, jak hlasuje a eh, podobně. Také bylo zakázáno užívat mobilní telefon eh, ve volební místnosti. Ale byli jsme svědky toho, že někteří lidé telefonovali ve volební místnosti nebo si mohli někoho nebo něco vyfotit ve volební místnosti. A chtěli ukázat tedy, kde hlasovali a nebo si mohli vyfotit, kam vlastně dali ten svůj křížek na eh, daném formuláři eh, volebním. Takže nevím, pro koho to bylo, zda to bylo pro nějakého jejich například vedoucího podniku nebo nějakého eh, vůdce rodinného klanu. Bylo nám řečeno, že v Albánii se používal eh, nesmivatelný inkoust, který by bránil eh, eh, pokusům o hlasování vícekrát. A tato inkoustová skvrna byla jasně vidět na prstě, takže mm, mělo být tedy zaručeno, že nikdo nebude hlasovat dvakrát. Zjistili jsme ale, že ne po každé se to stalo a bylo nám dokonce řečeno, že ten inkous někdy vidět nebyl. A já jsem si ten inkous chtěl taky vyzkoušet. Což se stalo. A mohu potvrdit, že jen slinou bylo možné tento inkoust vymazat. Takže jsem mohl jít kamkoliv a hlasovat po druhé, nebo hlasovat. Jiný kolega když si tedy omočil také prst v inkoustu, tak měl jinou zkušenost, protože inkoust alespoň jeden den držel a nemohl si tedy smít toto inkoustové znamení. Eh, musím tedy říct, že jsme měli tuto tedy mm, zkušenost. Eh, musím ještě dodat, že zde není eh, úplná důvěra, mnoho lidí má pochybnosti o Eh, výsledcích, eh, vznikají určité eh, aliance a dějí se tam tedy věci, které se v zemích Evropské unie nestávají. Což samozřejmě mm, nenapomáhá transparentnosti v Albánii. Jde ale o to, aby Albánie rozvinula, prohloubila svou svou volební kulturu a e, Albánie tedy ještě musí urazit velký kus cesty, my jim k tomu přejeme hodně úspěchů. Pan předseda, v roce 1993 jsem e, tam byl také, pravděpodobně jsme tam tedy byli oba dva, mnohem mladší, ale byli jsme přítomně u stejných voleb. Slovo má e, kolega Huntis z GUE, který je zpravodajem pro Albánii. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, chtěl bych poděkovat panu Kukanovi, který eh, předsedal této de- eh, delegaci a eh, také kolegům, všem kolegům, kteří se zúčastnili této pozorovatelské mise v Albánii při volbách. Tato delegace nám umožnila, abychom si udělali celkový pohled na volby. Můžeme uvést několik závěrů. Za prvé, tento systém vysílání eh, delegací tedy funguje. Zrovna včera jsme ohovořili o vysílání delegací se eh, Evropského parlamentu eh, s cílem dosáhnout co nejobjektivnějšího postupu. Víme, jak řekl a potvrdil také pan Tremopoulos a Kukan, nebylo, nebylo možné získat si úplně kompletní obrázek o situaci. Ano, celý tento postup má eh, svou eh, legitimitu, má své výhody, nicméně má také svá omezení. Eh, viděli jsme, že docházelo při volbách k určitému porušování zákonů. Co se týče našich zkušeností i v jiných fázích volebního procesu, dochází k porušování zákonných norem. Je pravda, že to vše je v rukou albánských orgánů. Ale my bychom měli podněcovat ke zjednodušení eh, celého eh, postupu při volbách, protože jinak je výsledek takový, eh, jaký, jak je dnes tedy popisován, že se spochybňují výsledky voleb v Albánii dochází k demokratizaci, demokratizaci politického života eh, a je třeba, aby tato země ještě, byla, mm, ještě učinila velký krok k tomu, aby byla připravena eh, pro politiku přistoupení. Zatím čekáme na finální eh, výsledky a já bych chtěl navrhnout, aby Evropské instituce ponechaly otevřenou možnost eh, přistoupení eh, Albánie do EU. Toto směrování Albánie k Evropské unii samozřejmě závisí na tom, eh, jaký pokrok Albánie udělá. Viděli jsme, že především hlavní politické síly, ty dvě hlavní politické síly, eh, mají eh, politickou zodpovědnost a je zapotřebí, aby bylo učino hodně, aby tato země se vymanila ze stávající politické stagnace. Bohužel eh, květnové volby nezmírnily krizi, naopak se zhoršila a prohloubila. Navíc eh, kromě politické se objevují známky i hospodářské krize v Albánii. To nejen na základě eh, problémů eh, přicházejících zvenčí. Albánie platí také důsledky krize projevující se v Itálii a Řecku. A tato součinnost eh, politické a hospodářské krize může mít výbušný efekt. Proto je třeba, abychom usilovali o eh, mírnění možných takovýchto explozivních reakcí. Albánie nepochybně potřebuje naši pomoc a nejlepší možnost je právě pomáhat Albánii, aby mohla se z této krize vymanit. Like to... Kolegové, tak především bych eh, chtěl vám všem poděkovat za prokázanou solidaritu, když eh, jsem byl napaden albánským řečníkem. A předseda Busek eh, samotný odsoudil nepřijatelné chování paní Tovaly a chtěl bych mu poděkovat také za způsob a kvalitu prohlášení, eh, která eh, jasně řekl, že prestiž Evropského parlamentu je daleko důležitější než spory o méně důležitých věcech. Eh, nyní tedy k vývoji v Albánii. Kolegové, chtěl bych citovat z OECD z jejich, zprávy. 18. května po hlasování v principu v poměru 4 k 3 a ačkoliv nebylo e, přijato e, žádné rozhodnutí. E, volební komise začala otevírat některé volební urny a přepočítávat hlasy, které byly dány, které byly dány, odevzdány pro starostu Tyrany nebyla vůbec jasná, nebyl vůbec jasný právní základ. Eh, paní Eštonová a pan komisař Švěle tuto větu v podstatě zopakovali. Nicméně dá se říci, že právní základ pro eh, rozhodnutí volební komise přepočítávat hlasy eh, vzbuzuje obavy. A rovněž je třeba říci, že očekáváme za, jako experti EU, eh, že tento přepočet bude proveden naprosto nezávisle a v souladu se zákonem. Já bych chtěl vás všechny vyzvat, abyste si vzpomněli, že minule, když socialisté žádali eh, přepočítat hlasy, pan Beriša řekl, že to je nepřijatelné a že to nepřipouští ústava v žádném případě. A my jsme to museli akceptovat že totiž ústava je základním eh, kamenem legislativy každé demokratické země. Nyní to vypadá, že tomu tak není. Za třetí, je pravda, že vláda se rozhodla otevřít ne všechny urny v Tyraně, ale pouze některé. Pouze několik málo, kde se očekávalo, že by mohla mít většinu jedna strana. A já bych také chtěl, eh, abyste eh, zvážili, že postup byl naprosto, eh, naprosto nový. Stalo se, že v jedné volební místnosti bylo odevzdáno o 240 hlasů více, než kolik bylo na seznamu oprávněných voličů. Jak je to možné? Prostě dali do stejné urny do, do stejné urny hlasy pro, hlasy do volby eh, starosty eh, tyrany a eh, volby starostů menších okresů na kraji tyrany. A k tomu není důvod, aby to tak bylo. A také bych ještě chtěl říci toto. Já velice vítám moudré komentáře pana Kukana. A sice jediný způsob, jak se vyhnout význam, závažné krizi, eh, Dokonce někteří politici v Albánii tvrdí, že Albánie může čelit eh, občanské válce. Čili my skutečně musíme eh, hovořit jedním hlasem spolu s Evropskou komisí a musíme žádat, aby se plně respektovala veškerá zákona ustanovení, ale nic víc. Právní a ústavní e, ustanovení musí být respektována, pokud se nemá stát něco zlého. Jinak bychom tedy, pokud bychom se postavili na jednu stranu, mohlo by to vybudit druhou stranu eh, k násilí a možná i občanské válce. Já vám chci poděkovat za pozornost a poděkovat také za tu solidaritu, kterou jste mi projevili, eh, včetně eh, pana předsedy Buska. Děkuji, pan Kasolidis. Děkuji, pane předsedo. Je zřejmé, že v Albánii nastala silná polarizace, ale také, že eh, větší strany eh, dostaly poměrně vyrovnaný počet hlasů. A místo, abych tedy hovořil pouze o zodpovědnosti těchto dvou stran, já se ptám, zda eh, určitou zodpovědnost nemají také orgány, které eh, se zabývají otázkami, jak správně pořádat volby. Samozřejmě eh, podrobné, eh, podrobnosti obvykle jsou, tedy problém v podrobnostech. Například se ptám, proč ty volební urny nebyly třeba barevně odlišeny. Za druhé, jak je možné, e, e, že by zodpovědný člověk e, dovolil, aby do jedné a téže urny byly vhozeny jedním voličem více než jeden hlas. A stejné hlasy, tady hlasy pro do různých voleb do jedné urny. Jak je to možné, že nikdo nezasáhl? Já myslím, že ničemu nepomůžeme, pokud začneme soudit jednoho a vynášet druhého. To je jen přilévání eh, oleje do ohně. Já myslím, že to skutečně nepomůže ani Albáncům, ani budoucnosti jejich země. samozřejmě, že eh, my se tady můžeme bavit o tom, proč byla otevřena ta urna a ne tam ta a proč te, tehdy to nešlo, ale teď to jde. Ponechme to na právním systému eh, země, ať si to rozhodne. Děkuji. Grazie. Děkuji vám, kolega Tenok. Děkuji vám, předsedo, na základě všech komentářů, které jsem slyšel, chci zopakovat eh, stanovisko naší politické skupiny. Eh, jsme proti tomu, aby Evropský eh, parlament se účastnil takovýchto voleb administrativních. Respektuji práci pana Kukana a předsednictva. A takže čeho jsme tímto dosáhli? Místní volby by měly být pozorovány buď výborem regionu nebo Radou Evropy. My bychom se měli omezovat na e, celostátní a nebo e, prezidentské volby. Toto je velice nebezpečný precedens, že se účastníme místních voleb, protože my nejsme místní zastupitelé. Ehm, jak legitimizují výsledky tuto misi, co jsme zjistili. Zlepšili jsme usmíření eh, v politice. Myslím, že všude musíme říci, že nikoli. Byla Albánie nyní upgradeovaná s ohledem na možnost kandidatury na člena EU. Také musíme říct, že nikoli. A já se chystám do Makedonie, abych se tam účastnil, nebo abych tam viděl kampaň. A Musím říci, že eh, eh, bylo Evropským parlamentem odmítnuto, aby do této sousedící země Makedonie byla vyslána eh, delegace na národní nebo té parlamentní volby, ale na druhé straně byla povolena tato delegace do Albánie. Pan Komucakos má slovo. Děkuji, pane předsedo. Také já jsem eh, se účastnil té návštěvy do Albánie a 9. května jsme odjeli zpět. To byl den, eh, kdy už byly volební místnosti uzavřeny a dnes, o 14 dní později, už máme určitou představu o výsledku a jak se zdá, ten výsledek je definitivní. Eh, uběhlo no, tedy 14 nebo 15 dní, které se hlasy počítaly. To přece kolegové poukazuje na to, jak vypadá volební postup a jak je málo zralý. Já si myslím, že tady nemusíme vůbec rozvádět podrobnosti, tak jak už to tady zmínil pan Kasulides, a nezávisle na skutečnosti, mm, nezávisle na tom, jak jednotlivě posuzujeme volební postup, tak můžeme dojít k jednomu politickému závěru. Albánie není nově vzniklou demokracií. Tato země Eh, zatím nebo se zabývá počátky demokracie asi 10 let, takže kvalita postupů, které jsou důležité, základní pro demokratický proces, nejsou uspokojivé. Nefunguje to uspokojivě, pokud to srovnáme s našimi standardy a s našimi požadavky. A já si myslím, že to musíme zdůraznit, musíme na to v tomto okamžiku upozornit. Musíme pečlivě sledovat, jak se bude rozvíjet politická situace v této zemi a v tuto chvíli je tam velice silná polarizace, všude je vnímáno silné napětí a pan Tanok už tady položil otázku, zda tam vlastně máme být přítomně nebo ne. A já si myslím, že všechno, co tady vidíme, poukazuje na to, že jsme museli být přítomně proto, abychom si mohli udělat jasný obrázek o tom, jak ty věci v eh, Albánii v tuto chvíli běží. Albánie se chce přibližovat Evropské unii a já si myslím, že bylo právem rozhodnuto vyslat eh, volební eh, pozorovatele eh, do Albánie a do oblasti, kde v minulosti bylo mnoho napětí, takového napětí, kde nakonec dokonce bylo několik obětí na životech. Takže já si myslím, že máme naději, že u těchto voleb nedojde k takovému napětí, k takové mm, situaci. Dokonce zazněla kritika, vůči tomu, jak tam ty volby probíhaly. A závěrem bych se chtěl věnovat jednomu tématu, které je pro nás také velice důležité, hlasy, které byly eh, odevzdány na lokální úrovni, potom musí být eh, přepravovány do nějaké centrální kanceláře, která je velice vzdálená od toho původního volebního místa. Proč to tak má být? chtějí snad centrálně, centralizovaně kontrolovat eh, ten postup, protože si myslí, že na místní úrovni není možné zkontrolovat, jestli nedošlo k nějakým nesrovnalostem. A pro nás to, to znamená velikou obavu. Bene, il commento finale al... Eh, Děkuji, slovo má kolega Kukan. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Už jen pár slov na závěr. Děkuji kolegům, kteří se zúčastnili této krátké diskuze. Jsem velice rád, že kolegové, kteří byli na této misi se mnou, poskytli dodatečné informace. Ano, pane Kasolidisi, souhlasím s vámi, že my bychom neměli eh, vystupovat jako soudci nebo experti na Eh, tyto volby v Albánii, protože instituce, které to mají v kompetenci, jsou k tomu mnohem lépe kvalifikovány a udělají to lépe. Zopakuji jen to, že si že si myslím, a tím opět ehm, podporuji to, co říkala banka Suedes, když se budeme stavět na něčí stranu, můžou se tím ještě zhoršit eh, rozpory eh, v zemi, měli bychom se snažit mluvit eh, jedním hlasem. Je zcela bezpochybné, že vláda, tedy ministerstvo vnitra, musí připravit volby a já musím říct, že jsem neměl špatné pocity ohledně samotného volebního dne. Ale pak začal celý ten počet počítání hlasů a vůbec přijetí výsledku voleb. A obávám se, že se že nastane tatáž situace jako po parlamentní volbách v červnu 2009. A proto si myslím, že bychom tu situaci měli brát velice vážně. E, tato země e, prožívá těžké období a usiluje o mm, e, získání kandidátské země. A pokud tato, toto období nejistoty mm, bude trvat déle, bude to velice nepříjemné pro Albánii. Ke slovům kolegy Tanoka Předtím, než bylo rozhodnuto, aby byla vyslána tato delegace ad hoc, byla vedena diskuze a e, rozhodnutí nebylo jednomyslné. Totéž platí i ohledně nevyslání e, takovéto e, parlamentní mise na parlamentní volby do Makedonie. Bude tedy zapotřebí hlubší diskuze k tomu, aby bychom se rozhodli, zda tedy se budeme držet pravidel, která existují nyní, anebo zda bychom měli být tedy připraveni přijímat výjimky na základě eh, politických situací eh, některých zemí a na základě toho, že bychom rozhodli, kam se delegace vyšly či nikoli. Děkuji vám, kolegové, eh, říká pan předseda. Další bod je tedy Eh, věnován dotazům na SVČ. Kolega Kaminsky není přítomen, budeme muset 10 minut počkat, 10 minut. Eh, ohlašuji tedy desetiminutovou pauzu v našem jednání.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 Eh, pane kolego Kaminsky. Bene, question time per servizio di azione. A teď následuje tedy doba otázek pro SVČ. Pan Kaminsky eh, chce hovořit o otázce z 1. března a týká se pana Pocovuta v Bělorusku. Odpověď vysoké představitelky nedorazila eh, do šesti týdnů, jak eh, je eh, definováno, a proto pan Kamínský žádá, aby tento bod jeho dotazu byl předložen na pořad našeho jednání. Prosím, pane Kamínský, máte slovo pro to, abyste mohli předložit svůj dotaz a abyste získal odpověď od SVČ, který je zde zastoupen panem Matincem. Prosím, pane Kamínský, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dnes už uplynulo 50 dní od doby, kdy byl uvězněn pan Průvodce to bylo 11. Eh, února, kdy byl odsouzen tedy k 15-dennímu eh, odnětí svobody běloruským eh, soudem na základě obvinění, že se 19. prosince zúčastnil v Minsku demonstrace. Soud rozhodl, že byl aktivním účastníkem demonstrace, třeba že obviněný tvrdil, že vykonával svou novinářskou povinnost a je také aktivním členem Polské asociace v Bělorusku. A uvádí se, že běloruské orgány se budou snažit prodloužit eh, toto odnětí svobody. Eh, nakonec už je ve vězení teď už 50 dní. A proto jsem se tázal komise, zda vysoká představitelka ví o těchto skutečnostech a jaké kroky se chystá eh, podniknout. To je tedy původní znění mého dotazu. Děkuji. Eh, děkuji vám. Nyní může poskytnout odpověď pan Matinsen za Evropskou službu pro vnější činnost. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych za SVČ řekl, že podle našich poznatků dochází poprvé eh, ke kladením dotazů na SVČ ve výboru AFET. A to tedy v období několika uplynulých eh, let. Eh, zatím jsme se neschodli na způsobech vedení těchto dotazů na SVČ ve výboru AFET ale doufám, že se nám podaří eh, definovat tedy způsob eh, podávání těchto dotazů a odpovědí. A my jako SVČ se budeme snažit odpovědět na dotaz. Budu ale muset se zabývat ještě eh, postupy. V červnu loňského roku Evropský parlament změnil svůj jednací řád, aby evropští poslanci mohli tázat se nebo klást přímé do, mm, dotazy paní vysoké představitelce. To je pravidlo 1.1.7 odstavec 1, což bylo vítaným vývojem vycházejícím eh, z nových eh, eh, ustanovení Lisabonské smlouvy, z nové situace po schválení Lisabonské smlouvy, ale nechápeme, proč písemné otázky parlamentu jsou kladeny jen na radu a komisi Eh, pan Kaminsky předložil tuto otázku radě 1. března a my jako SVČ jsme tedy museli u rady hledat, eh, dohledat, co se stalo. A odpověď rady, kterou jsme získali ohledně tohoto dotazu je, že všechny dotazy, pardon, omlouvá se řečník, všechny dotazy předložené formálně radě, eh, třeba, že, třeba že jsou jen procedurální, musí být schváleny na úrovni Rady ministrů. Na rozdíl od eh, dotazů, které jsou kladeny na komisi, nemohou být jednoduše předloženy vysoké představitelce a nedá se očekávat, že by někdo eh, odpovídal za ní. Eh, pokud se jedná o záležitosti, které přesahují její přímé kompetence na Radě pro vnější záležitosti. Což vysvětluje, proč jste neobdrželi rychlejší odpověď na vaše dotazy. Prosím, eh, pokud budete napříště žádat o odpověď paní vysokou představitelku, odešlete jí tento nebo takovýto dokaz, přímo obdržíte odpověď dříve. 28. dubna jsme obdrželi odpověď od rady, která uvádí, cituji, Toto je otázka na vysokou představitelku a proto Rada vybízí evropského poslance, aby se obrátil přímo eh, na vysokou představitelku podle eh, pravidla 1.1.7 jednacího řádu Evropského parlamentu. Byli jsme eh, v kontaktu s jednotlivými odděleními Evropského parlamentu, abychom zjistili, zda poslanec Evropského parlamentu může klást přímý dotaz na vysokou představitelku a zjistili jsme, že to ještě dosud není možné, aby poslanci, europoslanci přímo kladli otázku vysoké představitelce. Zde mám tedy vzorek formuláře, který bude používán v budoucnosti tak, aby evropští poslanci mohli klást dotazy nejen tedy na radu nebo na komisi, ale přímo na vysokou eh, představitelku a nebo na předsedu Evropské rady. Nicméně tento systém stále ještě nebyl uveden do platnosti. Vzhledem k tomu, že není uveden do platnosti, není možné klást přímo dotazy z Evropského parlamentu evropským poslancem eh, vysoké představitelce. Doufám, že že tedy mm, podobná situace jako ta dnešní eh, může být eh, do budoucna eh, vyloučena. Já se omlouvám, že jsem strávil tolik času nad postupy, ale bylo zapotřebí, aby i pan Kaminsky věděl, k čemu vlastně došlo v poslední době. Ehm, když jsme zjistili, že došlo k jakýmsi potížím s touto otázkou, ehm, zabývali jsme se touto otázkou a eh, paní vysoká představitelka zodpověděla tuto otázku prostřednictvím dopisu panu Kaminskému, který byl odeslán včera a byl podepsán náměstkem eh, tajemníka eh, paní vysoké představitelky. A já jsem měl příležitost hovořit s panem Kaminským, který eh, mi sdělil, že jej nedostal dosud, já mu jej mohu předat, anebo teď mohu tedy přečíst tu nejdůležitější část, která se týká odpovědi ohledně Běloruska na dotaz z 1. března Eh, navíc je zde dodána i část, která se týká aktuálního vývoje. Pokud si pan Kaminský přeje, mohu mu předat dopis, a nebo pokud si přeje, mohu zde přečíst eh, tento obsah. Pane Kaminsky, jak si přejete obdržet odpověď? Pane předsedo, já si myslím, že věc, o které nyní hovoříme, teď mám na mysli Bělorusko, nikoli procedurální otázky, je tak významná, že by bylo velice důležité slyšet a mít tedy zapsáno, co mm, nám mohou eh, říci zástupci vnější služby Evropské unie ohledně eh, tohoto uvězněného novináře běloruského. A proto budu velice vítat, pokud naši přátelé z Evropské služby pro vnější činnost nám budou moci přečíst tento dopis. Ano, to je tedy moje vůle. Já jsem pan Kaminsky a chtěl bych, aby to bylo přečteno. Nejenom, Jenom abychom se ujistili, že chceme to tež. Tak eh, my, já vám děkuji, pane předsedo, a eh, my to uděláme tak, jak si to pan poslanec přeje. A já nyní přečtu odpovědi paní Varunky Kešnové, panu Kaminskému. Eh, vysoká představitelka mu děkuje za eh, to, že poukázal na potlačování a útlak eh, v Bělorusku po běloruských volbách vůči opozici a občanské společnosti a také za aktualizaci případu Andrea Voskobuta, který je korespondentem gazety Vyborčej v Polsku. A to takto. 12. ledna bezpečnostní, eh, za, bezpečnostní zaměstnanci eh, pana korespondenta eh, zajistili v pohraničním městě a převezli ho do Minsku, kde byl odsouzen k pokutě 1 a 3 čtvrtě milionu běloruských rublů, čili asi 415 eur a pak byl propuštěn. Eh, podle webových stránek čát 97 eh, v Minsku bylo, eh, proběhly protesty. Dále o v polovině dubna pan Bosko byl odsouzen za a půl dne e, vězení k, za, účasti, e, za účast e, na protestech, které proběhly po volbách prezidenta. Ten pán tedy pracuje pro gazeta Vyborča v Polsku. 10. března byla zaslána upozornění prokurátora, že údajně pracuje bez akreditace pro gazetu Vyborču Toto varování eh, vypršelo 24. února eh, a eh, jeho články mohly nadále se objevovat na webových stránkách. Pan Boskobud byl opět 6. dubna zadržen za hesla a za urážku hlavy státu. Proto se nemohl účastnit videové konference se zástupci delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Běloruskem eh, na 7. dubna v místě eh, v budově delegace. Poté pan Boskobot eh, byl zadržen a je zadržen v celé předběžného zadržení. Podle pana Boskuta a jeho tedy podle spolupracovníků 5. května byl dovoleno jeho ženě, aby ho navštívila, Co se eh, pan Boskobud údajně smí korespondovat, eh, přičemž nebyl příliš mnohokrát eh, vyslýchán. Dále 13. května pan Boskobud byl formálně obviněn za urážku prezidenta podle článku 368 trestního řádu a za defamaci prezidenta podle článku 367, podle který může být odsouzen na dva a podle druhého na čtyři roky. Podle našich informací eh, ruské úřady neustále eh, už léta tlačí na pana Boskovuta, jakoby, což je jakoby pomsta za jeho eh, žurnalistickou činnost. Eh, nadále sledujeme tento případ a případy podobné. 10. dubna Catherine Ashton a její, eh, její mluvčí eh, vys, vydala toto prohlášení. Vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku je hluboce znepokojena eh, novinkami o zadržení pana Boskuta, který je korespondentem gazety Vyborčej v průběhu jeho cesty do EU delegace v Minsku. Toto je jeden z příkladů mm, pokračujícího pokračování lidských práv eh, ze strany běloruských úřadů po posledních prezidentských volbách. EU silně odsuzuje veškeré zastrašování, věznění a e, e, osob v Bělorusku a za porušování lidských práv, jako je svoboda názoru, svoboda shromažďování, svoboda médií. Evropská unie vyzývá úřady Běloruska, aby e, upustila od eh, pronásledování eh, žurnalistů eh, z politických důvodů. Také naléhá na Bělorusko, aby spolupracovalo s představitelem OECD pro svobodu médií. EU také žádá, aby byli propuštěni všichni političtí vězni a aby bylo opuštěno od akcí proti opozičním silám občanské společnosti v Bělorusku. Evropská unie bude využívat veškeré nástroje, které má k dispozici, také nátlak na běloruské orgány, aby se vyřešila tato velice znepokojivá situace. Eh, pane předsedo, eh, dámy a pane poslanci, toto je odpověď vysoké představitelky, kterou jsme přeslali, přeposlali panu Kaminskému a mm, mm, přepošleme ji také dalším. Děkuji vám. Mohl bych nyní formálně se zeptat pana Kaminského, zda je spokojen s touto eh, odpovědí. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem spokojen s obdrženou odpovědí a chci za ní poděkovat. Byla to velmi důležitá slova a určitě eh, zazní hlasitě jak v Bělorusku, tak v Polsku. Polsko má velký zájem na této záležitosti a já mohu jenom potvrdit, eh, že si tím více vážím vysoké představitelky pro zahraniční záležitosti a celého jejího úseku. Externí služba eh, nezapomíná na to, že my jsme společenstvím hodnot a k tomu patří také svoboda projevu a demokracie. Jsem tedy hrdý na náš zahraniční servis, že takto aktivně se zastává našich společných hodnot. Chtěl bych ještě využít této příležitosti, abych apeloval na vás, abyste eh, velice pečlivě sledoval to, kteří úředníci Lukašenkova režimu se aktivně účastní útisku opozičních vůdců. A pokud si to vyžadá situace, dát jejich jména také na seznam, na černý list, černou listinu těch, kterým není eh, umožněn vstup na území EU. Musím říci, že naše procedurální e, problémy, které tady zazněly, jsou vlastně důvodem, že my se teprve učíme fungovat za eh, podmínek Lisabonské smlouvy. Děkuji, děkuji vám a vzhledem k té situaci, jaká je, by možná stálo za to, kdybychom uvažovali o tom, jak můžeme zorganizovat možná rychlejší, snadnější způsob interpelací, tak abychom efektivněji se dobírali k otázkám, které potřebujeme a prostě tak, aby to lépe odpovídalo našim potřebám jako poslancům myslím, že ta, ty interpelace, že fungují dobře jinde, tak by mohly fungovat i zde. A nyní se dostáváme k bodu číslo 14, což je zpráva o návštěvě delegace eh, pro vztahy s Irákem v době od 26. do 28. dubna. Byla to mimořádná eh, návštěva a Poprvé se nepodařilo tuto návštěvu uskutečnit z bezpečnostních důvodů. Eh, byla tam pan Mauro, pan Montalto, eh, paní eh, Kačin a navštívili Bagdád a Erbil a pan Stevenson nám o tom nyní podá zprávu. Děkuji vám, pane předsedo. Jak jste řekl, opravdu to bylo celkem unikátní příležitost, poněvadž delegace vznikla jakožto formální delegace pouze po posledních volbách a už dvakrát eh, jsme z bezpečnostních důvodů nebyli vpuštěni do Iráku eh, z rozhodnutí konference předsedů tohoto parlamentu. My jsme tady protestovali a s pomocí tohoto výboru a s pomocí eh, předsedů delegací se nám podařilo toto prosadit. Musím říci, že to byla návštěva na vysoké úrovni. Bohužel jsme se nesetkali pouze s ministerským předsedou Nulikem, který byl v Jižní Koreji, ale jinak jsme se setkali s prezidentem Dalabánem, dále s eh, předsedou parlamentu Osama eh, s dolní komonou eh, parlamentu, která je vlastně jedinou opravdu fungujícím orgánem. Setkali jsme se se třemi představiteli eh, tří výborů, obrana, eh, lidská práva a další. Dále pana Salima Mutlaka, ministra zahraničí Mutbario jsme setkali, dále představitele generálního tajemníka OSN, který eh, byl už nedávno také na tomto výboru. A setkali jsme se také s velvyslancem USA Jimem Jeffrem a samozřejmě také eh, s zahraničním servisem EU, který nám pomáhal s programem a také s, s námi byl pan Stanislav Smolen, tedy eh, ministr zahraničí Polska, který je velice eh, se hrál do roli. Masud Bazány, eh, šéf autonomního regionu Kurdistán, další, kteří jsme setkali, dále její ministerský představ pan Baran Saleh. Setkali jsme se také s šéfem Irakie doktorem Alavim, který tam náhodou zrovna byl, a, a také s biskupem Bashar Mašem vodou, S ním jsme debatovali o e, situaci křesťanské minuty a také s e, šéfem opoziční strany Gorán v Kurdistánu. Ke klíčovým tématům patřila samozřejmě arabské jaro, které sledujeme velice vážně a možná e, v Iráku ještě intenzivněji než zde. E, podle tamnějších představ je to podobné jako pád berlínské zdi. Nicméně panují obavy ze Sýrie, kde existuje e, velká menšina kurdská a také mnoho křesťanů, Obávají se, že tito lidé by mohli uprchnout z Sýrie před násilím směrem do Kurdistánu. A e, v Kurdistánu už je nyní příliš mnoho uprchlíků. Nikdo, nikomu není vstup odepřen, ale je tam závažný nedostatek klinik, škol a podobně. E, říkali nám, Eh, prosím, neposílejte peníze pro další křesťanské kostely. My potřebujeme nemocnice, kliniky, eh, obytné domy, školy. Dále jsme debatovali o celé politické situaci v Iráku. Vláda národní jednoty, eh, která se sestavovala 8 měsíců po volbách, a nakonec byla konečně sestavena na základě irbilských dohod, eh, kde je devět ustanovení, díky kterým se podařilo dát dohromady širokou koalici. Eh, žádná z těchto eh, devíti ustanovení dosud ovšem nebylo naplněno. Tří klíčová ministerstva, to je bezpečnost, obrana a vnitro, která jsou naprosto zásadní a jsou součástí těch erbilských dohod, nebo tě mají, e, jsou učená pro určité strany, tak tam nikdy nebyli ministři e, jmenováni a de facto je spravuje ministerský předseda, kromě už svých, svých už tak rozsáhlých e, zodpovědností. Kromě toho Národní rada pro strategickou eh, strategickou politiku, eh, kterou eh, měl tedy sestavit pan Alavi, jehož strana má o jedno místo více, ačkoliv byl potom jmenován potom ministerským předsedou. Takže to všechno je taky v těch erbelských dohodách a opět to nebylo naplněno. Mnoho eh, politických představitelů tedy eh, řeklo, že kvůli tomu se očekávají předčasné volby, poněvadž situace je eh, opravdu ve slepé uličce. Jeden z mála zákonů, které prošly parlamentem, je rozpočet, ale většina jich je prostě blokována, poněvadž ta mm, vládná jednota pořádně nefunguje. E, nicméně hovořili jsme o ekonomické situaci a také o bezpečnostní situaci, která pořád je ještě napjatá. To jsme viděli v Bagdádu a e, v dalších městech, kde opravdu je velké nebezpečí. Za 16 dnů před naším příjezdem bylo zabito 1,80 policejních příslušníků. Na ulicích je řada checkpointů, je tam bráněno vjezdu do ulic, kde se nedávno odehrály atentáty, eh, vraždy, raketové útoky, to je prostě denní chleba. Také zásobování elektřinou je omezené i v Bagdádu. Někteří říkají, že dokonce je to pouhý 6 hodin denně. A samozřejmě v době eh, ramadánu, což bude letos v létě, teploty budou kolem 50 stupňů a eh, muslimové nesmí eh, během dne jíst ani pít vodu, tak to je nebezpečná situace, pokud nebudou mít elektřinu a tím pádem klimatizaci. A opět to může být příčinou násilí. Nicméně eh, očekává se zvyšování produkce eh, ropy a plynu k ekonomickému růstu. Eh, v Kurdistánu je hospodářský růst kolem 10% ročně, čili tam je opravdu obrovská konjunktura, nebo situace bezpečnostní je tam daleko, daleko lepší. K klíčovým problémům, o nich jsme hovořili, v podstatě při každé příležitosti patřily naše protesty, eh, pokud se týče eh, masakru v eh, táboře Bašraf, kde došlo k 35 vraždám občanů ze strany iráckých orgánů a 300 je tam zraněných. Oblehání eh, tohoto tábora Bašara eh, pokračuje. Eh, ti s nejvážnějšími zraněními ti dostali určitou pomoc. Bylo nám nařízen, tedy bylo nám řečeno, že jediná možnost je, aby se těch 300, 3400 lidí z Ašrafu přesídlilo jinam, prostě mimo Irák. Ale je prostě přesvědčit eh, místní eh, lidové mujahediny, tedy vedení tedy to, této organizace, eh, přesvědčit o tomto oni jsou v podstatě, mají to vedení v Paříži. Já jsem jel přímo do Paříže a snažil jsem se je po několik hodin přesvědčovat o tom, aby eh, přistoupili na eh, určitou, určité řešení a zdá se, že o tomto řešení se nyní eh, jedná. My jsme o tom ve Štrasburku minule také jednali a de facto jsme o tom informovali eh, baronku Eštnovou a všechny místy zahraničí. Možností je, aby těch 3400 eh, lidí z Ašrafu eh, se dostalo kamkoliv do Evropské unie, do libovolného ze 27 zemí, do Spojených států, Kanady, Austrálie, Norska, prostě kamkoliv kde jsou ochotním pomoci. Čili jde o to, aby se eh, zabránilo příštím masakrům, protože Iráčané jasně říkají, že do, roku, do konce roku by chtěli mít situaci vyřešenou. My jsme ovšem vznesli jasnou podmínku eh, po debatách s velvyslancích EU v Iráku. Jsme řekli, eh, nemus, nesmí to vypadat tak, abychom jakože vím, Eh, jakože odměňujeme irácké orgány tím, že ty lidi eh, odsouváme z Iráku, eh, což je v podstatě to, čeho irácké orgány chtějí dosáhnout. Čili jako podmínku jsme stanovali, stanovili, že je třeba přestat obléhat Kampašraf, umožnit novinářům a nezávislým pozorovatelům přístup na místo, poskytnout eh, lékařskou pomoc zraněným a požádat o nezávislé mezinárodní vyšetřování Dubnového masakru. A pouze tehdy, když budou tyto podmínky splněny, to bude pro nás signál, že Irák s námi chce jednat o tom, jak můžeme pomoci vyřešit dlouhodobě tuto situaci. Eh, O Ašrafu se jednalo mezi ministry zahraničí tento týden v pondělí. Eh, paní Ašnová opět eh, protestovala u iráckých orgánů proti této situaci. Čili určitý pohyb tam je a doufáme, že se nám podaří dospět ke konečnému řešení a že se vyhneme dalším masakrům. My jsme také navrhli eh, pořádání eh, donorské konference eh, v prosinci, 6. 7. prosince, spolu s polským předsednictvím jsme to navrhli a v podstatě nám jde o to, aby bylo možné využít ropný a plynový potenciál Iráku z hlediska evropského průmyslu možných investic a obchodní příležitosti v této zemi. A také by se to mohlo týkat zemědělství a finančních služeb. Komise je tím přímo nadšená a polské předsednictví už se rozhodlo, že e, toto bude jedna z klíčových příležitostí celého jejich předsednictví. Čili to bylo skutečně užitečné. E, dále jsme podepsali společnou deklaraci, kde vyzýváme k rychlé ratifikaci loňské smlouvy o partnerství a spolupráci, zejména v oblasti lidských práv, vzdělávání, sociální eh, rovnosti, genderové otázky žen a tak dále. Čili eh, absolvovali jsme sérii velice užitečných eh, jednání a věříme, že velice brzy eh, se tady, tady začne šňůra eh, návštěv z Iráku. Myslím, že příští týden to bude eh, ministr zodpovědný také za ropu a plyn. Já bych ještě chtěl říci, že jsem velice vděčný, že tento výbor mě dneska dal slovo. A bohužel vy jste hovořil jako spolupředsedu, spolupředsedu eh, eh, zasedání dnes eh, odpoledne, který se bude týkat sociálními otázkami v Iráku. Bohužel není to tak, já jsem byl mm, už jmenován jako předseda jiného zasedání, takže omlouvám se za to. Sorry that this has happened. Děkuji, já mm, opravdu Nejsem rád, že se toto stalo. Bohužel tak situace vypadá. A musíme se tedy přizpůsobit. Nyní má slovo pan Mauro. Děkuji vám, pane předsedající, abych neopakoval, co zde bylo už vyřčeno kolegou Stevensonem, jen bych přednesl několik poznámek které nebyly konkrétně zmíněné. Chtěl bych ale eh, výjít z jedné zásadní úvahy, k níž se následně budu vracet i při slyšení, které se bude konat dnes odpoledne. Paradoxní je, že v Iráku se umírá proto, že lidé chtějí žít. Neboli umírají ti, kdo se nechtějí vzdát toho, že budou chodit do práce, nechtějí se vzdát toho, že budou se účastnit rozvoje země a postupu dem- k demokratizaci země, což jde protikladu s tím, co, se, co si přinaše instituce. Já mohu citovat příklady, které už jsem zmínil při naší rozpravě s komisařskou Eštnovou, eh, při společné rozpravě na plenárním zasedání konstatovali jsme naprostou, ne, naprosto neodpovědající mm, přítomnost Evropské unie prostřednictvím jejich zastoupení v Iráku, abych to řekl konkrétně. Osoby, které tam pracují, jsou velice schopné eh, a eh, plně se koncentrují na svou práci, vynakladají na to plné úsilí, ale jedná se o dvě osoby, k nímž nyní se připojí, připojí paní Hybášková, velvyslankyně, a tyto osoby pracují eh, v budově, která patří Velké Británii, takže v podstatě ukazují eh, takový obrázek Evropské unie, jakože Evropská unie je plně závislá na eh, jedné z velmocí, která v poslední době usilovala o stabilizaci Iráku. V podstatě s příchodem paní Hybáškové tam budou tři osoby. Já jsem si dovolil abych tedy mohl ilustrovat, jak eh, nedostatečná je tamní eh, zastoupení, tím, že jsem tím, že jsem eh, připomněl, že v Bahamách například máme sedm úředníků. Já nechci předkládat nějaké populistické argumenty, ale uvědomme si, že země, která má 40 milionů obyvatel, která má strategický, historický, kulturní, politický význam, a tedy pro Evropu, pro Evropu, která se rozdělila ve chvíli války, by pro nás tedy měla být opravdu velice důležitá, abychom mohli ukázat, že nyní máme společnou zahraniční politiku. Ale tato situace opravdu eh, teď není eh, řešena dostatečným způsobem, protože naše zastoupení v Iráku je nedostatečné. Druhou poznámku mám ohledně táboru Ashraf. Struan Stevenson vylíčil situaci a podle informací, které máme od, ledn, od pondělní rady, můžeme říci, že ty výsledky nejsou uspokojivé, protože se zdá, že takovýto postoj nebo takovéto chování má být řešeno v daném regionu. To znamená, že humanitární eh, situace ve, vý, eh, v, v táboru Ašraf má být řešena přímo na místě. A já si nemyslím, že eh, za situace, která je v Iránu a Iráku, toto není odpovídající nebo správné řešení. Já bych byl nerad, abychom zítra byli chápáni jako ti, kdo Eh, jsme se tvářili, že něco nevidíme nebo neslyšíme. Všechny tyto osoby, těch 3000 osob, se nachází ve velkém eh, ohrožení, protože my na sebe nechceme vzít konkrétní zodpovědnost za jejich eh, budoucnost, za jejich, odi- za jejich osud. Teď mám na mysli čistě humanitární záležitosti. Nechci hovořit o ničem politickém protože politické záležitosti jsou velice komplexní. Složitost temní politické situace jsme viděli přímo na místě. Ať už eh, irácký parlament, tak eh, situace eh, s americkým velvyslanectvím jsou věci, které mm, ukazují, že řešení problému táboru Ašrap je velice obtížné. Nyní k tématu menšin. Oblast, která má problémy se svou vlastní eh, stabilizací, má eh, potíže i tedy s řešením eh, problému menšin. Jak už se zmínil kolega Stevenson a další kolegové určitě to vědí, v Erbilu chaldejský biskup nám řekl o Eh, věce, které považujeme za velice důležité. Hovořilo se také potom s prezidentem. Eh, křesťané utíkají směrem do Jordánska a do Sýrie. Eh, pozor, to, co se děje v Sýrii, by mohlo způsobit, že se budou vracet tyto již uprchlé osoby. Budou se vracet velmi nakvap na základě závažných událostí v Sýrii. A může se tedy stát, že dojde k další humanitární eh, situaci, která se nyní eh, objevuje tedy mezi Kurdistánem a eh, Pakistánem a bude zapotřebí, abychom při, aby byly někde přijímány tyto prchající osoby. V diskuzích s kurdskými představiteli jsme se snažili zaměřit na to, abychom významnějším způsobem dosáhli eh, lepší přítomnosti EU v Erbilu, tak aby v Erbilu eh, mohla Evropská unie lépe působit, aby na sebe i z provozního hlediska mohla převzít určité zodpovědnosti v dané oblasti za eh, daných okolností. A už bych dodal jen eh, poslední věc, která se vztahuje eh, ke vztahům nebo setkání, k nímž došlo v Bagdádu. Eh, zabývali jsme se také situací Ladu pana Malikyho, Potíž spočívá, v tom, že politická nerozhodnost ještě dále mm, prohlubuje obtížnou bezpečnostní situaci. Je to prostě začarovaný kruh. Dokud není vůle realizovat nebo vytvořit eh, skutečnou vůli, eh, skutečnou vládu eh, národního souladu, a nebude zde tedy stabilně uznávaná vláda, tak bude tady nejistota a nejistota vytváří nestabilitu. A proto je zapotřebí a očekává se, že Evropská unie jasně promluví. Při naší eh, cestě do Iráku mohu říci, že bylo celé jasně ukázáno, eh, že paní komisařka Ashton co možná nejdříve by eh, měla tedy posílit přítomnost EU v Iráku a měli bychom patřičným způsobem eh, pomáhat s prostřednictvím eh, patřičných struktur, které k tomu Evropa měla uvolnit. Eh, děkuji, budeme informovat paní vysokou představitelku o těchto skutečnostech. Nejdříve pan Tenopaklem. Eh, Popředě řečeno všechno to, co jsem chtěl říci, tak kolegové Stevenson a Mauro už řekli, já v podstatě k tomu nemám moc co dodat. Chci jenom zdůraznit tu věc, eh, ten problém neadekvátního personálního eh, vybavení Eh, úřadu paní Jany Hybáškové, která nás má zastupovat jako Evropskou unii, vzhledem k tomu, jaké tam budou velké výzvy z hlediska lidských práv, bezpečnosti menšin a jejich práv a tak dále. Takže eh, bylo by dobré, kdyby, bylo, eh, kdyby se to, to, to dospělo k sluchu zahraničního servisu. Já samozřejmě nemohu nějak zasahovat jejich rozpočtu, ale je třeba zdůraznit, že Irák je pro nás prioritou. Děkuji, pan Kellam. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, rád eh, chtěl poděkovat panu Stevensonovi eh, za jeho velice realistické řešení té lidské, dlouhodobé lidské tragédie v táboru Ašra. Já myslím, že toto lze vnímat jako jakousi zkoušku rodící se irácké dem- demokracie a respektu pro lidská práva. Je to důležité, protože eh, vedení kam Ashraf eh, podařilo se jim eh, navázat dobré vztahy se sousedy, učí se arabsky a tak dále, čili to oni nejsou vysloveně cizorodým prvkem v iráckém prostředí. Evropský parlament od dubna 2009 eh, dvakrát vyjádřil podporu pro integrování a eh, prostě těchto představitelů opozice. Jsem velmi rád, že baronka Štnová předložila toto téma ale pravda je, že s tím mohla také přijít mnohem dřívem. což by nám bylo umožnilo vyhnout se té smutné tragedii. Já také souhlasím s Mariem Maurem, který hovořil o dalších minoritách, jako jsou křesťané v Kurdistánu. A já myslím, že bychom měli podpořit myšlenku silného zastoupení EU v Iráku. Irák má obrovský potenciál a pokud EU chce být světovým hráčem, jak deklaruje, pak budeme potřebovat více peněz a větší zaměření na tyto oblasti. Kromě toho je jasně potřeba, aby také v severním Iráku, například v tom Erbilu, eh, byla Evropská unie více zastoupena. Děkuji, pan Stevenson. Děkuji, pane předsedo, a děkuji kolegům, kteří se účastnili debaty. Já bych chtěl podpořit zejména slova Maria Maura, eh, protože jeho účast na delegaci za tento výbor byla velice užitečná. A to, co řekl eh, a co podpořili panové Tanuk a Kelam, eh, to je nedostatečné zastoupení Evropské unie v Iráku, tak to je naprosto zásadní. A je třeba opakovat neustále dokola, že paní baronka Ešnová prostě musí na návštěvu do Iráku. Ona byla v mnohých zemích eh, kolem ale ona prostě se tam musí objevit a vidět na vlastní oči, jak neadekvátní je naše tamější zastoupení. K situaci v Ašrafu eh, dá se říci, že americký velvyslanec eh, to spíše zamlžil tím, že navrhl, aby těch 3,5 tisíce lidí se přemístilo do, na bývalou americkou vojenskou základnu. Eh, obyvatelé Ašrafu to naprosto odmítli a oni prostě řekli, jestliže máme zemřít v Iráku, tak to můžeme zemřít v Ašrafu než někde jinde. A e, ti, kteří jsou proto, aby zmizel e, e, tábor Ašraf, a oni de facto se tomu neustále eh, brání, eh, tedy tomu, aby se tito lidé přesunuli mimo Irák. A tedy, jestliže někdo si myslí, že po této historii eh, oni budou souhlasit eh, s tím, eh, že se nechají přestěhovat v rámci Iráku, tak to, to je naprosto absurdní myšlenka, nebezpečná myšlenka. Eh, Čili my musíme odmítnout a eh, musíme prosazovat eh, naše řešení, které je akceptováno také lidmi z Ašrafu. Takže měli bychom také, a taky Baruch na, eh, na to tlačit a o to usilovat. Ano, děkuji vám. Chtěl bych připomenout, že v 15 hodin budeme tuto debatu pokračovat tady o sociální a ekonomické situaci v Iráku. Bude to veřejné slyšení. Poté nás navštíví pan komisař Pile, File, který e, budeme tedy hovořit o eh, závěrech rady a také eh, se vysloví k evropské politice sousedství a já doufám, že tady se tady sejdeme v 15 hodin ve vhodném počtu. Děkuji vám.